Děkuji vám, děkuji panu komisaři i zpravodajům za účast v této rozpravě. Tím jsme ukončili tuto část rozpravy a přecházíme k dalšímu bodu, který máme na dnešním jednacím pořadu tohoto odpoledne. Je to zpráva paní Valero, vývoz zbraní, provádění společného postoje 2008. A Paní zpravodajka, paní Valero, má nyní na čtyři minuty slovo. Prosím. Herr talman. já vill börja med att rikta ett stort tack till alla skuggföredrag. Děkuji. Děkuji zpravodajům za skvělou spolupráci. I když se neschodneme na všech podrobnostech, tak eh, souhlasíme, pokud jde o eh, kontrolu vývozu a pokud jde o to, že musíme tuto kontrolu zpřísnit. Pokud tedy jde o to, abychom jasně aby jsme zajistili, že zbraně neskončí eh, v nesprávných rukou, tak na tom se všichni shodneme. Je to otázka eh, samozřejmě vnější politiky, ale i vnitropolitická, vzhledem ke všem teroristickým útokům, útokům ze strany Daesh a těm, kdo měli přístup k našim zbraním. Po teroristických útocích v Katalánsku jsme se hodně zaměřili na vývozy a ve španělských médiích jsme slyšeli, že španělský král pojede do Saudské Arábie a, za, za účelem uzavírání zbrojních kontraktů. A my jsme jasně řekli, že nechceme takové prodeje. Víme, že Saudská Arábie financuje mešity eh, v Evropě a také eh, radikalizuje eh, osoby v těchto mešitách. Ale není to jen otázka Saudské Arábie a financování radikálních mešit v Evropě. Je, je to také otázka toho, že Saudská Arábie poskytuje zbraně Al-Qaidě, Al-Nusra, Daeshi, Eh, kteří mají přístup k těmto zbraním a jsou to teroristické skupiny, což nemůžeme akceptovat. Eh, samozřejmě, že máme pravidla eh, k těch osm kritérií, máme nařízení, které je velice silné, které by mohlo předcházet vývo, vývozům do konfliktních zón nebo zón, které porušují lidská práva. Bohužel však jsme konstatovali, že hodnocení rizik ze strany členských států nebylo uspokojivé. Kdyby byla kritéria správně uplatněna, tak by nedošlo vůbec k vývozu do uh, eh, Saudské Arábie. Ale protože prostě země mají svobodu si interpretovat eh, pravidla vlastním způsobem a toto nařízení, tak nemůžeme uh, zabránit jeho porušování. Také jsou některé země, které nakupují země i v mírové době nebo na, nakupují um, um, podob, za, zařízení, ale přitom podporují pak s, uh, aktivní síly v jiných zemích. Takže proč eh, stále dáváme těmto zemím zbraně? Můžeme mm, zastavit um, t, ten prodej těchto zbraní. To je něco, co nemůžeme v, mm, v současné době řešit ale bylo tu doporučeno embargo a já doufám, že ehm, se nám podaří zajistit toto embargo v různých situacích, protože embargo je jediné, co máme po ruce v tom, abychom eh, eh, zatrhli eh, tento proces v zemích, které porušují pravidla. Musíme přihlížet v některých situacích nejenom k čemu by materiál mohl použít, ale také jaké jsou konkrétní okolnosti, v určitých zemí. zemích. Jak je možné, že 40 našich, našich materiálních vývozů eh, směřuje do Středního východu a pouze 50 do dalších evropských zemí? Je to rozumné, že máme v Evropě takovou nadměrnou kapacitu našich zbraňových systémů, že eh, musíme vyvážet, aby celý sektor neskrachoval? Eh, zbrojní průmysl může pokrýt naše vlastní potřeby, ale my říkám, že abychom chránili pracovní místa, tak musíme eh, tento, toto odvětví ještě více podpořit. Ale podle článku 10 eh, naší společné pozice tržní důvody nejsou dostatečné k tomu, abychom udělovali vývozní licence. Evropská unie nesmí přivírat oči před eh, používáním evropských eh, zbraní způsobem, který není v souladu s našimi vlastními principy. Potřebujeme lepší dohled, potřebujeme sankce proti zemím, která porušují pravidla. A chceme, aby paní Mogherini se zostila iniciativy a použila i eh, sankce nebo embarga proti zemím, která porušují humanitární právo nejde jenom o image Evropské unie, ale jde o životy občanů. Děkuji a nyní má slovo pan minister Masikas. Vítám vás v této sněmovně. Jménem eh, místo předsedkyně Vysoké představitelky paní Mogherini. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, vážení eh, poslanci. Hovořím tady jménem vysoké představitelky paní Mogarine. Mogarine. Rád eh, bych řekl, že vítám jak příležitost eh, se k vám připojit a také přípravu a diskusy ke zprávě, kterou vypracovala paní poslankyně Valero. Svědčí to o tom, jak se provádí dozor eh, ze strany Evropského parlamentu eh, vývozu zbraní a jedná se o transparentnost. Interakční kanály, pokud je o záležitosti vývozu zbraní eh, s Evropským parlamentem, eh, s nevládními organizacemi, s celým odvětvím, to všechno se hodně vyvinulo. Je to obrovský výdobytek a ukazuje nám to, že transparentnost a dialog se mohou užitečně provádět, aniž by byly ohroženy zájmy evropských Eh, zainteresovaných stran. My jsme pro transparentnost všude, všude eh, na světě prostřednictvím smlouvy o obchodu se zbraněmi, ale musíme zdůraznit, že transparentnost musí být v rozporu, nesmí být v rozporu eh, s otázkami národní a regionální bezpečnosti. Evropský rámec týkající se vývoj výzu zbraní se hlavně týká společného stanoviska v této věci, které bylo přijato v roce 2008. Je to unikátní rámec, který vychází se společné eh, eh, odpovědnosti členských států, pokud je o licence a také o výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států. Kritéria posuzování rizik, které jsou ve společném stanovisku Evropské unie, jsou komplexní a dalekosáhlé. Jedná se o respektování lidských práv a mezinárodních humanitárních zákonů. Riziko diverze a eh, ohrožení regionální stabi- a mezinárodní stability. Jedná se tady o licenční činnost. Za tím účelem byl vypracován návod v roce 2015, aby to bylo také v souladu s dohodou o vývozu zbraní. Čili tady se dodržuje odpovědnost. Jsou tady rizika, eh, hodnocení rizik. A chceme podporovat politiku odpovědného vývoje zbraní a konvergence národních politik. Podporujeme tyto cíle a proto také Rada a ESVČ eh, e eh, poskytují platformu pro vyměňování informací, což je vyčleněná pracovní skupina pro vývoj zbraní a IT platforma pro výměnu informací, které se týkají posuzování rizik, včetně těch případů, kdy licence byla odepřena. Jako ten návod, ty guidelines, i toto bylo nedávno znovu přepracováno a aktualizováno, protože bylo bylo přepracované znovu i stanovisko v roce 2015. To má dále vést ke konvergenci vývozních politik, pokud jde o zbraně, které se uplatňují v praxi. Nyní jenom bych eh, se stručně zmínil o tom, jak to vypadá eh, mimo Evropskou unii. V blízkém sousedství je mnoho zemí, které dodržují kritéria společného stanoviska Evropské unie. Chceme jim pomáhat při každodenní implementaci a proto Evropská unie od roku 2009 má i program, který financuje technickou spolupráci. Poslední fáze se týká let 2016 až 2017 a ta se ukončí eh, teď v prosinci, ale už jsou tady kroky, aby se dále pokračovalo na základě nového rozhodnutí Rady pro léta 2018 a 2019. Teď ještě, abych to rozšířil, tuto informaci, budu hovořit o smlouvě o obchodu se zbraněmi. Tady jsou eh, široce uznávané standardy v rámci větší transparentnosti a odpovědnosti. Eh, Stoupilo to v platnost v roce 2014 a zatím 130 států je podepsalo a 92 Eh, země jsou zúčastněnými eh, stranami, včetně všech členských států Evropské unie. Některé, že ale největší vývozci a dovozci, jako jsou Rusko, Čína, Indie a Pakistán, tuto smlouvu nepodepsali. všechny diplomatické příležitosti se využívají k tomu, abychom povzbuzovali země, které dosud ještě neučinili takový krok, aby se k této smlouvě připojili. A tím by vlastně měli možnost eh, těžit i z příslušných programů Evropské unie. Obchod se zbraněmi je stále více globalizovaný, proto musíme vést příkladem, pokud jde o vývoz zbraní z Evropské unie. Stejně tak je naší povinností, abychom pozbuzovali a podporovali i ostatní výrobce zbraní a obchodníky se zbraněmi, aby uplatňovali příslušné standardy. Děkuji mnohokrát. E Děkuji vám, pane ministře. A nyní si vysvět, vyslechleme jednotlivé strany. A za EPP pán Kelam. Minister. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Dovolím mi poděkovat eh, kolegyni Valero za její eh, nesmírnou připravenost, za její za, eh, závazek angažma, za její ochotu chápat různé názorové proudy. Zpráva podporuje samozřejmě eh, právo ehm, využívat eh, eh, technologií obraných na, k, za účelem sebeobrany. Um, těch osm kritérií jsou silný, jsou nesmírně silná kritéria, tak pod, na základě nich se neustále uh, ověřují vý, vývozy. Vydávání vývozních licenzí vychází z pevných principů, ale je tu několik eh, problémů při implementaci společného postoje. Proto podporujeme eh, eh, na více striktnější přístup, ale neměli bychom přidávat nová kritéria. Prvním úkolem je, abychom zajistili striktní implementaci již existujících závazků. Potřebujeme včasnější a lepší výměnu informací o, o vývozních licenzích a o samotných vývozech. Členské státy mají různé způsoby, jak získávat informace. Sdílení rele, relevantních informací je důležité, když mají ostatní vlády rozhodovat o tom, jestli udělit licenci nebo ne. A já nesmírně vítám přístup eh, rady k tomuto problému zejména pokud jde o platformy pro um, sdílení informací. Um, a ovšem odklání zbraní k nesprávným úsilům je nadále zůstává velkým problémem. Musíme tento problém řešit účinným způsobem prostřednictvím společné strategie a kroků členských států i komise. Žádali jsme oddělené hlasování o odstavcích 29 a 34 a spolu s S EKR se eh, doufáme, že dospějeme k uspokojivému řešení. Děkuji a slovo má Ayala Sendrn. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za spolupráci s paní Valero a konstatuji s uspokojením, že práce s ní je vždy velmi pozitivní Zároveň bych jí chtěla poděkovat za to, že tam zahrnula několik eh, novátorských bodů, tak jako možnost eh, mít eh, seznam společností a jednotlivců, kde existuje podezření, že jsou součástí nezákonného obchodu se zbraněmi, ale zároveň jsou partnery a potom eh, ta další eh, možnost, eh, že by se posílila bezpečnost vůči kybernetickým útokům vzhledem k tomu, že přístup k národním licencím, tak to může být také rizikový údaj. A proto je důležité proškolit osoby, které mají tuto povinnost. Zároveň nám dala možnost, abychom tam zahrnuli, zahrnuli aspekt ohledně budoucnosti eh, související s Brexitem, až Spojené království nebude v EU, tak aby se nesnížila eh, kapacita Spojeného království, aby měli pořád eh, stejný standard a bezpečnost, co se týče mezinárodního obchodu se zbraněmi a především pokud jde o kontrolu, tak aby se tam nevytvořila nějaká černá díra. Eh, také děkuji za to, že paní zpravodajka zde zahrnula aspekt ohledně eh, ochrany oznamovatelů, eh, whistleblowerů, aby mohli oznámit, pokud zjistili, že v jejich firmě nebo na jejich úřadě došlo k nějaké věci, k nějaké situaci, kdy se neuplatňuje to, co se má. A potom ta další možnost, tak jak jsme identifikovali špatnou praxi, Eh, tedy máme černý eh, negativní seznam, ale také na druhé straně mít seznam těch zemí, které pracují dobře a které provádějí kontrolu těchto vývozů eh, a bilaterálního obchodu s EU. A závěrem potřeba, abychom stále více zaintegrovali evropskou legislativu a OSN, tak abychom eh, měli mnohem silnější pozici, pokud jde o mechanismus kontroly vývozu zbraní. Děkuji. A nyní fan eh, Orden za EKR, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Měli bychom si uvědomit, že obranný průmysl je velice podstatný pro národní bezpečnost a také pro národní ekonomický prospěch. Neměli bychom podceňovat jeho význam. Pět evropských států na cel, so, patří mezi deset největších vývozců a stejně e, také e, jsou dobře regulovány tyto vývozy a dobře kontrolovány. Máme režim pro kontrolu vývozu, hlavně proto, aby se to zajistilo co nejvíce více, že hlavní komponenty a zbraně nepadnou na nesprávných rukou, což myslím naše potenciální nepřátelé ehm, státy, které se nechovají, jak mají, a teroristy. Měli bychom věnovat více informací hlavním našim hráčům v národní průmyslu, protože se jedná o evropskou integraci. Měl bych zmínit, že naše země, tedy Evro- Spojené království, už má odolnou, odolný a komplexní systém kontrolu vývozu. Mimochodem, bez ohledu na evropskou činnost. Je tady hodně ve zprávě paní Valeru, s čímž souhlasíme, ale také s mnoha věcmi nesouhlasíme souhlasíme, zejména pokud jde o posilování úlohy Evropské unie vůči členským státům. Velice doufám, že parlament odmítne jakýkoliv návrh na sankce vůči členským státům, které nedodržují společné stanovisko. A stejně tak nevidíme, že by tady bylo třeba v dnešní době rozpočtových tlaků, aby se vytvářel Evropský fond, který by se používal pro budování kapacit, pokud jde o administrativní eh, orgány, které uplatň, poskytují licence. Myslím si, že by tady se alespoň měla zmínit a zmiňuje se naštěstí eh, úloha eh, no, mezinárodní eh, dohody smlouvy o obchodu se zbraněmi OSN. To je důležité, aspoň se to zmiňuje, za to děkuji. Samozřejmě, že se jedná o širší mezinárodní společenství. Neměli bychom hovořit jenom o Evropské unii. Na té širší úrovni je třeba podnikat kroky, protože víme také, kdo nejvíce zneužíval tohoto systému. Často potom z toho těží teroristé a násilníci na celém světě, myslím na Rusko, eh, Irán, Pakistán, Severní Koreu, Čínu to tady bychom měli soustředit naši pozornost. A žádná z těchto zemí nepodepsala smlouvu o obchodu se zbraněmi OSN, zatímco ji podepsali všechny členské státy Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Eh, je tady na vás dotaz. Pan Olden se vás chce na něco zeptat. Je to možné? Paní Kokejto, pardon, paní Kokejto, eh, přijímáte eh, tento dotaz? Prosím. Tato rozprava o obchodu se zbraněmi je v době, kdy probíhají blokády právě proti takzvanému největšímu veletrhu se zbraněmi v Londýně a předtím, než premiér pojede do Saudské Arábie. Proto bych se chtěla zeptat řečníka, zda bude hlasovat pro tu zprávu, která chce skoncovat s prodejem zbraní do Saudské Arábie, které se používaly pro zabíjení jemenských dětí. Jste si nejspíš připravila tu otázku, než jsem začal vůbec mluvit. A také se mi nelíbí ta formulace, kterou jste použil. Samozřejmě, říkáte, samozřejmě, že já naprosto odsuzuji zabíjení dětí a jiných civilistů v situacích ozbrojených konfliktů. Ale zákaz vývozu zbraní do Saudské Arabie to pochopitelně nepodpořím. Mimochodem, tady bylo upatření podniknuto eh, kampaní proti obchodu se zbraněmi. O toto všechno pochází proti Eh, britské eh, vládě. Eh, zabýval se tím vrchní smlouv, soud v červenci tohoto roku v Británii a ten se vyslovil ve prospěch britské vlády. Já tady nemám čas, abych četl ten rozsudek, mohu vám to dát, ale v zásadě soud shledal, že rozhodnutí nepřerušit vydávání eh, licencí vývozu zbraní do Saudské Arábie nebylo nezákonné, bylo v pořádku, takže vám mnohokrát děkuji. Pan Nat za, Alde. Minuta 30. Por favor. Děkuji vám, pane předsedo. Prosím, eh, nemíchejme legitimní koncepty, jako je eh, legitimní obrana, protože to je aktivní obrana. Nesmíme z toho dělat eh, prostituci pro obchod. Je důležité, aby osm kritérií, na kterých jsme se dohodli v roce 2008, tak aby byly aktivní, efektivní, aby to nebylo prostě nějaký ideál, ale ta realita, ne retorika, to je Jemen, kde stovky tisíc osob jsou bombardovány výrobky, které byly vyrobeny v Evropě Evropě a to je ostuda, takže proto nemůžeme říci, že to, co se děje nyní v Evropské unii, takže se bude dále dít, protože ten krvavý obchod musí dále pokračovat, aby existovala realita pro naši obranu. Prosím, neprostitujte moji legitimní obranou s obscením obchodem krvavým jiných. Takže když jsme schválili osm kritérií, tak je prosím zachovejme. Existují-li sankce pro nad, nadměrnou produkci mléka, tak je obscení cení, aby neexistovaly sankce, když my prodáváme mimo těchto osm kritérií. A je realitou, že eh, eh, firmy, které, teda státy, které vyvážejí, eh, které jsou největšími vývozci, tak porušují těchto osm kritérií. Máme-li být upřímní, tak prosím odstraňme osm kritérií a nebuďme cyničtí, protože abychom prodávali komu chceme, protože biznis je nejdůležitější, tak, tak toto nejde. Děkuji. A nyní uh, Lezing za GUE. Prosím. Eh, když tady slyším pana Fan eh, Ordena, tak to zní opravdu velmi hezky ale eh, mm, pan Nár to, co řekl, je pravda, že prostě ti eh, vývozci eh, kvetou a tady se opravdu je nasnadně, abychom tady zastavili tady toto šílenství, proto já bych si přála, eh, abychom opravdu pokročili v této oblasti, protože ten problém je eh, zřejmý. Tady v této zprávě se hovoří o těch osmi eh, kritériích a jsou to eh, právně závazné kritéria pro Evropu a jedná se o evropské firmy. Co se týče to, co řekl pan Kile, nejedná se o nová kritéria ale musíme konstatovat, že téměř eh, všechny eh, eh, země vystoupily a porušují tady tato pravidla. Je to Německo, nehovoříme pouze o Rusku. Třeba v Německu podle studií v roce 2015 přes 4 tisíce licencí bylo vydáno na vývoz do zemí, které jsou problematické a potom třeba v jiných případech byly rovněž problémy. A co tedy potřebujeme nutně, jsou tři věci. Bohužel v této zprávě se hovoří pouze o jednom aspektu, ale u těch dvou aspektů je to vágně. My potřebujeme, uh, uh, potřebujeme aby byly povolány k odpovědnosti státy. Potom, co se týče kritérií, tak aby to prověřila nezávislá strana a aby tady existoval eh, mechanismus eh, sankcí proti těm zemím, u kterých je jasné, že porušují tato kritéria. A potom eh, to se týká toho, že ta pravidla Evropské unie jsou děravá jako rybářské sítě. Musíme v tom této oblasti postupovat jednotně. Potom za zelené paní Lunáček, prosím. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo, eh, pane ministře, dámy a pánové. Během posledních let jsme byli stále více svědky, že jsou tady věci, které jsou v popředí. Třeba například se jedná o obchodní vztahy a tam je důležité, abychom prostě neničili životní podmínky osob, které potom musí utíkat. A to se týká také zbraní. A proto bych chtěla poděkovat paní Valero za tuto výbornou zprávu. Eh, co se týče eh, kritérií z roku 2008 a eh, ohledně vývozu zbraní, tak toto musí být závazné. Týká se to těch zemí, kde dochází k porušování. A proto bych požadovala, abychom zakázali veškerý export zbraní do Saudské Arábie, protože Saudská Arábie válčí v Jemenu. A to je důležité. A potom tady v Rakousku jsme vyvinuli vyvezli 30 tisíc malých zbraní do Saudské Arábie. Toto musí být eh, ukončeno a proto bych chtěla eh, podpořit eh, paní Mogherini a vyzvat ji, aby zavedla embargo na vývoz zbraní do Saudské Arábie. Děkuji a za EFDD má slovo pan poslanec Karve dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vývoz zbraní by měl záviset na vyhodnocení jednotlivce a skutečně suverénních vlád. Co řada skeptiků v mojí zemi eh, říká, tak i já si myslím, že tato politika by měla zůstat přímo v rukou vlády a bričtí voliči budou vědět, jak s tím naložit. Tato zpráva ohrožuje eh, odpovědnost a zároveň apeluje na britskou vládu, aby po Brexitu nadále uplatňovala toto stanovisko. Toto my ovšem odmítáme. Myslíme si, že britská vláda by si měla ustanovit vlastní politiku. Jeden dokument byl zveřejněn dnes ráno. Pane předsedo, na všech stranách tady panuje nejasná nejasnost a netransparentnost. Abychom si ponechali skutečnou nezávislost, musí se Británie vymanit z evropských velicích struktur a musíme využít dostatečně na To, Toto je to, pro co hlasovali britští občané, když zvolili v loňském roce Brexit. Děkuji. Slovo má pan poslanec Šefauzer, jedna minuta za e ENF. Pokud jde o vývoz zbraní členských států, pravidla, která je upravo již brání svobodě členských států. My jsme se s tím eh, setkali při aféře s Mistrály kdy bylo vidět, že případní kupci se nemohou spolehnout na tento proces a my jsme se drželi těchto doporučení. Přesto, když západní zbraně mají dorazit do, neonac- do rukou neonacistických skupin na Ukrajině nebo džihadistů v Sýrii, případně na Blízkém východě, kde pojetí demokracie je zcela specifické, a to se týká i lidských práv, tak je to přesto možné s podporou komise a dokonce s podporou tohoto parlamentu pro některé země. Nemůžeme podrobovat nezávislost a důvěrodnost Francie vnějším silám. Jde o naši svrchovanost a je na čase, aby Francie opustila tuto Evropu. To tady byli uh, mluvčí za frakce a dále pan Michal Gáler na jeden, jednu minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za vaše komentáře. Jsem rád, že každoročně vedeme tuto debatu, protože to téma je pro naší zahraniční politiku důležité a, a je potřeba uznat, že my jako Evropská union jsme, jedinou, jsme jediným regionem Eh, na světě, který má tak eh, celistvý katalog kritérií, eh, co se týče zabránění vývozu. A tento katalog je také doporučením pro zbytek světa, aby se podle něj mohl orientovat. Zároveň k realismu patří to, že toto společné, tu společnou pozici rady bychom asi neměli, kdyby nebylo tedy přáním členských států zavádět eh, tato kritéria pro své vývozy zbraní a hodnotit je. To také patří eh, k realismu. Zároveň eh, platí, že v rámci příslušných pracovních skupin a rady toto pravidelně diskutujeme o situacích v určitých zónách konfliktu. Bylo by dobré, aby výsledky Eh, těchto debat vedly eh, ke společným stanoviskům eh, ve směru ke konkrétním regionům konfliktu. To by posloužilo dobře celému světu a i těmto regionům, které jsou utopeny v konfliktu. Tato debata musí v radě pokračovat. A potom povedou takovou debatu národní parlamenty a, a a jejich příslušné vlády. Děkuji. Děkuji a dále pan Tomino Picula, jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, zpráva správně poukazuje na to, že, že státy mají legitimní právo získávat eh, obrané technologie ke své obraně, ale mnoho z toho není transparentní. Nemáme standardní eh, požadavky na podávání zpráv a kontrolu. To také poškozuje podniky, které legitimně vyrábějí obrané technologie a také, a také když koncoví uživatelé nesplňují kritéria na vlastní zprávy. Eh, máme mnoho licencí na vývoz zbraní, jejich obrovské množství. Měli bychom žádat větší transparentnost a podávání zpráv o tom, kam tyto zbraně jdou. Mezinárodní společenství často reaguje velice pomalu, až poté, co se konflikty rozhoří a proto potřebujeme kritéria, abychom kontrolovali vývoz zbraní. Nedostatek společné obrané politiky EU a fragmentace a dublování zdrojů jsou příčinou expanze vývozu vojenských technologií. Potřebujeme rovněž kritéria k posílení integrace Evropské obrané eh, eh, unie. Jedna minuta. Děkuji, vážený pane předsedo. Zbraně vyvážené evropskými výrobci do třetích zemí se často dostanou do špatných rukou a vede to k válečným zločinům a k porušování humanitárního práva. Toto je velmi znepokojivé, ale bohužel se to asi jen tak nezmění, protože válka je velká kalamita a je to něco, co negativně dopadá na mnoho lidí. Povaha tohoto průmyslu je taková, že prosperuje v případě konfliktu a i když můžeme kontrolovat obchody eh, třetích zemí, tak nemůžeme obchodovat další stupně tohoto řetězce a ve finále je to o tom, že zabíjejí lidé a ne zbraně toto eh, nepřinese tedy konkrétní výsledky. To je jenom další snaha Evropské unie, jak získat nové pravomoce. A já toto akceptovat nemohu, protože si myslím, že to bude hrát ve prospěch velkých výrobců, zatímco ti lepší výrobci, kteří pravidla respektují, na to doplatí. Děkuji. Slovo má pan poslanec Miguel, jedna minuta. Zpráva, která včera vyšla z pera Amnesty International, ukazuje, že střelné zbraně zabíjí každý rok půl milionu osob a další miliony osob jsou uvězněny v brutálních konfliktech odpovědnost například Saudské Arábie, která bombarduje školy a nemocnice a civilní zařízení v Jemenu Případně eh, ve Španělsku jsou školeni saučtí piloti, kteří mají být nasazeni v Jemenu. To je porušení mezinárodního práva. My vyzýváme evropské instituce, a zejména španělskou vládu a eh, královskou rodinu, aby revidovala vztahy se Saudskou Arábií a s Katarem. Zájmy podniků nikdy nesmějí řídit naši vnější politiku a nemají být nad lidskými právy. Tato zpráva obsahuje povzbudivé informace o mezinárodních smlouvách, které se týkají lidských práv a také transparentnosti. Podle našeho mínění zásadní otázkou je nejen hlasovat pro tuto zprávu, ale také dbát toho, aby nezůstal na papíře. Děkuji, pan Buchner. Vielen Dank. Děkuji. Evropský parlament eh, se jasně dnes postavil eh, proti eh, vývozu zbraní do určitých oblastí. Je ale hanbou, že moje vlast Německo na celém světě ještě patří k hlavním vývozcům zbraní do regionu konfliktu. Bez ohledu na to, kdo se stane spolkovým kancléřem 24. září, jestli to bude paní Merklová nebo Schulz, bude to pokračovat Eh, bezpočet, bezpočet vývozu zbraní. Merklova, Gabriel a Schulz se na eh, veřejnosti často rádi staví jako zachránci eh, uprchlíků, ale červeno-černá vláda vlastně uprchlíkům takto škodí. země jako Katar, Egypt a Saudská Arábie od ní dost, od, od této vlády dostávaly zbraně. německé vývoje, vývozy do uh, Eh, těchto zemí eh, slouží eh, k potlačování vlastního obyvatelstva. A i Turecko střílí německými zbraněmi. Saudská Arábie vede válku v Jemenu pomocí německých zbraní a utlačuje své obyvatelstvo údajně kvůli boji proti terorismu. terorismu. Není správné, když na jednu stranu Eh, se necháme oslavovat jako eh, humanisté, eh, kteří k sobě berou prchlíky, kteří trpí tím, že k ním vyvážíme zbraně. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, uplynul více než rok a půl od té doby, kdy jsme projednávali předchozí dokument týkající se vývozu zbraní. A od té doby se toho změnilo jenom málo. Biznis eh, ozbrojování prosperuje i nadále. Dochází k vývozu zbraní eh, do zemí, kde je pochybný standard lidských práv. Egypt nebo Saudská Arábie, to jsou ty problematické oblasti. Ano, je to právě Saudská e, e, Arábie, kde jsme požadovali, aby bylo uvaleno embargo už v únoru 2016. Moje země, Itálie, e, prožívá přímo boom vývozů do Saudské Arábie, kdy v roce 2016 už jsme exportovali 420 milionů, ale státy jsou hluché. Bomby dál padají na Jemen, umírají civilisté, umírají děti a naše ruce jsou špinavé od krve. Bohužel, ale bez kontrol a bez sankcí je takový dokument jenom dalším aktem pokrytectví. A to je to, co říkám ve svém pozměňovacím návrhu a já děkuji pan zpravodajce, že ho zakomponovala. V roce 2012 Evropská unie vyhrála Nobelovu cenu. Měla by se tedy podle toho chovat. Děkuji pan poslanec Lebreton. Merci. Děkuji, pane předsedo. Národní obrana je národní pravomocí a musí to tak být i nadále. Každý stát má právo se vybavit eh, vojenskou technologií, aby se mohl bránit a má právo volně vyvážet své zbraně. Je třeba přijmout určitá opatření, abychom neprodávali zbraně státům, které by obrátili proti nám, buď přímo, anebo skrze teroristické organizace. Schvaluji tedy zprávu Valero, když podtrhuje důležitost koordinace mezi členskými státy, a to včetně Spojeného království. Ještě více ji schvaluji, když jim radí, aby rozhodli o embargu, o prodej zbraní Saudské Arábii. Ale jsem skutečně pobouřen zprávou Valero, když se snaží svěřit Unii pravomoc povolovat nebo zamítat členským státům vývoz jejich zbraní. Takové doporučení je v rozporu s národní svrchovaností a proto budu hlasovat proti. Děkuji, paní Alio Mari, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Když se hovoří o národní obraně, nebo když se hovoří o vývozu zbraní, nemůžeme říkat cokoliv. Musíme dnes připomenout, že velcí vývozci zbraní, zejména evropské země, dodržují velmi přísné normy jak mezinárodní, tak evropské. A některé země, mimo jiné Francie, mají národní normy, které jsou ještě přísnější než ty evropské. Je třeba také připomenout, když o tom hovoříme, konvergenci zájmu zemí, které čelí mimo jiné terorismu, které čelí boji s pašováním různých produktů a které čelí destabilizaci řady zemí. Ve světě, kde konflikty jsou nejdříve lokální, ale stále více mezinárodní, je zřejmé, že existuje určitá solidarita a není možné odmítat zemím, aby skutečně se hájili, se bránili, zejména pokud sdílejí naše hodnoty. Odmítnout dopředu vývoz zbraní, jak to prosazují někteří, je postoj čistě ideologický. Znamená to odpírat zemím právo se bránit. A ve jménu slepé naivity nebo stejně e, slepého pacifismu právo se hájit občanům. Přísně kontrolovat vývoz zbraní, ano, to je právní požadavek i požadavek mravní, ale odpírat vývozy zbraní ve jménu pacifistické utopie je to poskytnout možnost jiným, kteří nebudou stejně skrupulózní jako my. Paní Aliomary, máte, je pro vás připravena modrá karta. Paní Lunáček se na vás obrací s, otá- s otázkou. Děkuji. říkáte, že tato zpráva je pacifistickou zprávou a že není možné zakazovat členským státům, aby vyváželi zbraně. Stan- společné stanovisko Unie o vývozu zbraní bylo rozhodnuto členskými státy, vládami členských států, mimo jiné také Francií. A je tam osm kritérií. Je tam řečeno, kam se nesmí vyvážet zbraně, zejména pokud tato zem, země je ve válce a Saudská Arábie je ve válce s Jemenem. Jsou bombardovány civilní objekty. Tržiště a rezidenční čtvrti jsou rovněž bombardovány. Tisíce mrtvých a raněných v této země díky uh, vývozu zbraní z Francie a Německa, možná i z Rakouska, ze Spojeného království odinut. Myslíte si, že je legitimní tady tvrdit, že jde o pacifistický nesmysl, jde o lidské životy a jde o válku? Máte slovo, paní Aliomari. Já jsem říkala, paní Lomač, že vím, co je válka a jako ministrně obrany jsem navštívila země ve válce a věděla jsem, co to znamená. Tak z tohoto hlediska to vím. Ve vaší otázce je vlast, jsou vlastně dvě věci. První se týká kritérií. Ano, země si stanovily kritéria a zejména evropské země. A Francie je zemí, která má nejpřísnější kritéria na celém světě, pokud jde o vývoz zbraní. Takže to je první věc. A co se týče Saudské Arábie, vy hodně mluvíte o Saudské Arábie a připomínám, že předsedám eh, delegaci eh, mezi Evropskou unii a zeměm Perského zálivu, tak také možná můžete zmínit Irán. A ty, kteří způsobují stejnou škodu obyvatelstvu, podívejte se na ty zprávy, Nejistní to Saudská Arábie, jsou to i další země. A nesmíte zapomínat, že koalice arabských zemí Perského zálivu zasáhla na žádost legitimní jemenské vlády. Říkáte tady snad, že podporujete vzbouřence proti legitimní vládě? To je také ve vaší otázce obsaženo. Děkuji. Slovo má Ana Gomeš. Na jednu minutu. Já naprosto podporuji to, co říkala paní Luňáček, paní Aliomari. A já připomínám, že za francouzského předsednictví eh, to, to spole, tento společný postoj byl schválen. A chci připomenout, že tato zpráva definuje problém vývozu zbraní v Evropské unii, protože členské státy některé, mimo jiné Francie, nerespektovaly společný postoj a systematicky porušovaly tato kritéria. Jde zejména o vývoz zbraní do Saudské Arábie v únoru 2016. Jsme už jako parlament požadovali embargo vzhledem k, k ke zločinné válce proti Jemenu. Mohla bych o tom mluvit velmi dlouho, nemůžeme na ty případy zapomínat vývoz zbraní, aniž bychom se starali o charakter dovozce, skutečně živí konflikty a represi. Ohrožuje celosvětovou bezpečnost a naše evropská bezpečnost, protože zbraně, které jsou vyváženy do třetích zemí, se vrací skrze pašování zbraní do Evropy a mohou se ocitnout v rukou teroristických skupin, jako například ve Francii. Takže musíme vytvořit nezávislý kontrolní orgán, který bude řešit otázku notifikace a sankcí a je naléhavé, abychom měli po vývozu kontrolu, abychom zajistili, že tyto zbraně nebudou reexportovány konečným uživatelům, kteří nebudou dodržovat kritéria společného postoje. A musíme zajistit, že Spojené království po Brexitu bude právně vázáno společným postojem. Pan Fjellner na minutu a půl. Tak, I den här frågan så är det enkelt att bli... Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Pokud jde o tuto záležitost, tak je velmi snadné stát se populárním nebo respektive populistou. Jistě, zbraně jsou hrozné, zabíjejí lidi a proto bychom měli vývoz zbraní zakázat. Tečka. Ale vývoz vojenského materiálu je v zásadě otázka bezpečnostní a obrané politiky. A v rámci bezpečnostní a obrané politiky málo kdy najdete nějaké jednoduché pravdy která země v rámci obrany a bezpečnosti prodává co, komu a kdy, musí být E, individuálně posuzováno. Ale o co tady skutečně jde, je, kdo o tomto bude rozhodovat. Ve Švédsku by velmi málo politiků řeklo, že chtějí nějaký jiný režim než to, co si rozhodneme my ve Švédsku. My ve Švédsku, že si budeme rozhodovat o prodeji švédských zbraní v rámci švédské obrané a bezpečnostní politiky. Ale v rámci tohoto hlasování ti, kdo sedí na, na těch červených a zelených lavicích, říkají, že tady musí být společné stanovisko a musí tady být sankce. Ale to je mm, mezivládní otázka. To je jakoby subsidiarita byla jenom takovým nějakým kódem, který snadno stáhnete, když se vám nehodí a potom ho tam zase doplníte, když se vám to hodí. Ale to nikdo akceptovat nebude. Jistě můžeme toho udělat ještě více, pokud je o spolupráci v rámci obraného průmyslu, ale společné rozhodnutí v této oblasti je podle mě krok špatným směrem. Pane poslanci Fielne, přijmete otázku? Je tady modrá karta. Dobře. A tu vám chce položit paní zpravodajka Valero přímo. Prosím. uh, otázka. Jak jste přišel na to, že Švédsko nemá samo rozhodovat o svém vývozu zbraní. E, společná pozice je minimální e, úroveň, na které jsme se dohodli. Minimální úroveň. A vy víte, zrovna tak dobře jako já, ve Švédsku, že ve Švédsku máme vlastní pravidla, která jsou silnější, a, i, a, a v nich budeme pokračovat. S, moj, s mou stranou, s vaší stranou. Ve zprávě nikde nestojí, že e, třeba zastavit vývoz zbraní. E, tam je pouze, že je třeba je kontrolovat. Děkuji, prosím vás o odpověď. Du nämner inte den lilla avgörande skillnaden. Děkuji. Vy jste tady nezmínil ten hlavní rozdíl mezi tím, co je nyní ve společném postoji a co chcete teď. To jsou sankce. Když chce, eh, chcete uvalovat sankce, tak to vyžaduje jiné vyhodnocení, protože to se změní během ceny, eh, promiňte, času. A Evropská unie se snaží eh, zavést sankce a trestat země, které mají prostě jiný názor, spíš než aby se to řešilo na vládní nebo mezinárodní úrovni. Já jsem jistý, že ta zpráva se setká se širokou podporou a vy budete velice oceňována, ale nemyslím si, že je nějaká šance, že se z toho stane realita tady z těchto sankcí protože členské státy a já také si myslí, že suverenita je tady naprosto zásadní. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda nejprve poděkovala zpravodajovi, body, valier, eh, bo, zpravodajce za práci, kterou odvedla jako zástupkyně feministické iniciativy. Chci říci, že jsme přesvědčenými pacifisty. Eh, ona je a já také. Eh, vž- nikdy se mi nechtělo hlasovat o zbraních v jakékoliv formě a podobě, ale eh, je také souhlasím s tím, že je potřeba zvýšit eh, kontrolu nad vývozem zbraní z EU. Dnes jsme slyšeli, že vývoz zbraní vzkvétá. My bychom mohli úplně zakázat výrobu zbraní. E, e, v červnu OSN učinilo historické rozhodnutí zakázat veškeré jaderné zbraně. A bylo to hnutí žen a hnutí míru, které za to mnoho let e, bojovalo. Mnozí nevěřili, že by se někdy podařilo takový zákaz Eh, takový zákaz schválit, že by eh, nefungoval, ale neměli pravdu. Je možné zakázat zbraně a tak také změníme eh, svět pomocí feministické vize, vytvoření světa v míru a dialogu. Děkuji. Pan Parňo. Pane předsedo, v tomto nestabilním, nebezpečném světě. Je to jasné. Musíme budovat Evropu obrany. Včera to byla realita, která je stále výraznější a dnes je to nezbytnost, která musí vzniknout v souladu s našimi hodnotami v duchu odpovědnosti a důvěry. Odpovědnosti budeme budovat Evropu obrany a obrovské kroky byly provedeny v posledním roce náš parlament je má podpořit. Jde také o důvěru v právním státě musíme vydat počet. A o to jde ve zprávě Valero, která správně požaduje kontrolu vývozu zbraní v zájmu lepší transparentnosti v této oblasti. Odpovědnost v Evropě obrany, která nás bude chránit, důvěra v naše spoluobčany, v zájmu naší kolektivní bezpečnosti, to je naše evropské dnešní sdělení. Děkuji, pan poslanec Koferaty. Jedna minuta, Sergio. Děkuji, pane předsedo. Já jsem upřímně přesvědčen o tom, že Evropa potřebuje nová pravidla, která budou přísnější a efektivnější, pokud jde o kontrolu vývozu zbraní. Rámec, který tady máme, je znepokojivý během posledních let se ukázaly dvě věci. E, ta první věc, to tady už dnes několikrát zaznělo, došlo k nárůstu vývozu zbraní ze strany 28 členských států EU. A druhá věc e, se trošku ignoruje. A to sice čelíme tady stále e, rostoucímu porušování těch osmi kritérií, které jsou základem toho procesu obchodu a výroby zbraní. Takže bez nových pravidel, bez systému sankcí, který si zaslouží takové jméno, můžeme kázat mír, ale zároveň a někdy i často nevědomně přitom podporovat válku. Je tedy nezbytné tuto cestu změnit a je nezbytné udělat ty věci, které obsahuje vynikající zpráva paní Valero. Monsieur Frunzulika. Slovo má pan poslanec Frunzulika. Madame prezident, uh, dear colleagues, Vážení kolegové, je velice důležité, abychom zajistili koherentní a konzistentní implementaci tohoto právního předpisu, což je nezbytné pro důvěryhodnost v Evropu jako globálního aktéra založeného na hodnotách. Eh, je potřeba zavést přísnou, transparentní, účinnou a všemi stranami akceptovanou kontrolu vývozu zbraní. Členské, členské státy by měly respektovat Eh, právně závazné eh, společné eh, stanovisko. Myslím, že provádění tohoto, této společné pozice vyžaduje přísnější aplikaci společných kritérií a lepší transparentnost kontrolního systému vývozu zbraní, zvláště ve světle nedávných čísel, podle nichž vývoz z Evropské 20, 28 představují obrovské procento z celkového vývozu zbraní ve světě v roce 2016. Je potřeba také potíž, posílit respektování eh, povinností při podávání zpráv a také zpřísnit sankce eh, členských států, které nenaplňují společnou pozici. Děkuji. Eh, dobré odpoledne všem. Teď tedy postup Catch the Eye, pan Leeds. Vážená paní předsedající, Parlament eh, prosazuje eh, aplikaci, eh, aplikaci osmi kritérií, ale nebylo dosaženo žádného pokroku. Tě, toho katalogu se nedrží všechny členské státy. proto je potřeba zavést sankce vůči těm zemím, které je porušují. A je potřeba zdůraznit, že zpráva obs- znovu opakuje, že je potřeba naplňovat embargo na vývoz zbraní do Saudské Arábie. Je to politika, eh, které se musí držet a eh, veškeré, všechny členské státy a měly by se eh, na ní sjednotit. Martin Schulz správně řekl, že některé členské státy vyvážejí více zbraní do problematických regionů, než dohromady, co vyvážejí ostatní členské státy na zbraních. A na rozdíl od CDU, která eh, nežádá nic. Socialisté v Německu ve svém volebním programu, eh, programu si přejí buď eh, omezit vývoz a nebo jej přísně kontrolovat. A cíl musí být společný pro celou Evropu. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládaná zpráva ukazuje, v jak nebezpečné situaci se nacházíme

Děkuji, zbrojní průmysl poskytuje zbraně ozbrojeným silám, ale také HDP každého členského státu. Existuje velká konkurence a velké firmy vyvážejí zbraně, které jsou potom zapleteny do různých skandalů a do černých fondů. Vytvoření rovných podmínek pro vývoz zbraní se obírá správným směrem a vytváří to také překážky pro transfery do třetích zemí. Evropský zbrojní průmysl jakožto faktor důvěryhodnosti politiky obrany a bezpečnosti je ohrožen kvůli sledování cílu členskými státy, ale také kvůli neexistenci skutečné orientace. Evropská unie nedělá nic, aby čelila útokům Turecka proti Řecku a Kypru. Slovo má pan Denanu. Paní předsedající, ano, jsme tu mnozí, kteří jsme hluboce pacifističtí, ale nesmíme být naivní. Z tohoto důvodu vítám vyváženou zprávu paní Valero. Zdůrazňuje několik věcí, zejména potřeby obrany, ale také potřeby zbrojního průmyslu ani tady bychom neměli být naivní. Víme dobře, že Rusko, Čína a Spojené státy, cituji jenom tyto země, mají významný a konkurenceschopný zbrojní průmysl. Ale mě nejvíce zajímá na této zprávě kritéria, která chceme zdůrazňovat. Samozřejmě dodržování lidských práv v zemích, které dovážejí zbraně, chování států uvnitř státu, ale i vně a samozřejmě dodržení zásady obezřetnosti a z tohoto důvodu musíme být velmi opatrní, protože řada technologií a zbraní odešla do zemí, které neměly čistě mírové úmysly. A je třeba také bojovat s nelegálním obchodem a pašováním zbraní. A je to důležité pro národní parlamenty, ale také třeba se zasazovat pro Evropu obranu, po které volám paní Morvaj. Milí kolegové, moje země Maďarsko dlouho tvrdí, že během migrační krize se musíme dívat na zdroje tohoto problému. Ozbrojené konflikty vyvolávají migrační toky. A je třeba si položit otázku, kdo za to odpovídá. Není to Maďarsko, ne, Maďarsko neodpovídá za to. Kdo měl tu skvělou myšlenku? svrhnout eh, Asadův režim v Sýrii a poskytnout zbraně některým skupinám, z nichž řada je teroristická. Někteří z toho měli velký užitek, tak ať oni přijímají syrské uprchlíky. Čí to byla skvělá myšlenka, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení? a kdo měl užitek z války proti Iráku? Kdo na tom nejvíce vydělal? Možná ti by měli nést odpovědnost. Kdo si myslel, že režim Kadáfího by měl být svržen v Libii? A kdo zabrání všem těm, kteří směřují do subsaharské Afriky? Otázka odpovědnosti je na stole. A nyní má slovo pan Masikas. Děkuji. Mezinárodní veletrh zbraní se koná v Londýně, v Docklands, kde se koná každé dva roky. Je tam 1500 vystavovatelů z celého světa od zbraní pro ocelovače, bojová letadla a válečná plavidla vojenské delegace navštěvují tento veletrh, včetně z e, režimu, které porušují lidská práva a vedou konflikty. Tento veletrh je pořádán Clarion Events a, a organizací Ministerstva obrany Spojeného království. Ale probíhá tajně za oplocením a pod ochranou policie. Je ob- obchodníci se zbraněmi mají obchodovat bez překážek a je to vše dotováno eh, daňovými poplatníky ze Spojeného království. Vítám tuto zprávu a, všich, a vítám všechny, kteří volali po větší transparentnosti. A konečně pan Caputo. Grazie, grazie presidente. Děkuji, vážená paní předsedkyně. V letech 2012 až 2016 se eh, to číslo z obchodovaných zbraní dosáhlo skutečně hrozivé úrovně a to ještě více než během studené války. Dosáhli jsme momentu, kdy eh, je tady o 10% více zbraní než dříve. Je tady také stále rostoucí vývoz do zemí označovaných jako problematické z pohledu Evropské unie, zejména v oblasti Blízkého východu. Eh, tady tato čísla ukazují měnící se mezinárodní kontext, kde eh, je velká nestabilita. Je tady tedy návrh začlenit nové kritérium v oblasti tohoto společného postoje, kdy eh, chceme zabránit tomu, aby evropské technologie nepodporovaly konflikty, které se zároveň snažíme řešit. Je potřeba tedy lépe pochopit situaci v cílových zemích a koncových uživatelů, k nímž se tyto evropské technologie dostávají. Děkuji. Děkuji, tím jsme ukončili postup ke HDI a slovo má pan Masikas. Um, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za tuto debatu. Opět se jasně ukázalo, že vývoz zbraní je oblast, kterou provází velmi složité problémy, velmi komplexní otázky morální, politické, geopolitické a tak dále. Já nebudu zacházet do detailů, ale chtěl bych podpořit to, co v rámci rozpravy řekl Michal Gáler, že EU ze všech vývozců zbraní má Evropská unie ty nejvíce nastavené systémy, pokud jde o dohled, dozor a reporting. Má nastavená asi nejpřísnější kritéria na celém světě. A to není sice něco, co by všichni ocenili, ale je to prostě takový fakt, který byste aspoň měli vzít všichni na vědomí. Potom tady se objevily takové dvě oblasti otázek. První se týká vývozu zbraní do zemí regionu Blízkého východu zejména do zemí jako Sýrie, Saudská Arábie, Irák a Jemen. Já jsem zmiňoval ta kritéria. Kritériu číslo dvě. Lidská práva. Toto bylo mm, využito jako odepření vývozní licence 70 dvakrát v roce 2015 a 89krát v roce 2016. Můžete sice říci, že to není dostatečné, ale je to určitý trend, který tady vidíme. Pokud eh, jde o mm, ty příčiny nebo problematické otázky, tak uvalení embarga ze strany EU se musí setkat s jednomyslnou podporou všech členských států byla by potřebná jednomyslná podpora. Takže já vám děkuji eh, za vaše vyjadřené názory. Eh, jeden z úspěchů společného postoje je zvýšení transparentnosti. V současné době jsou k dispozici informace na celoevropské úrovni, které mohou být předmětem veřejného dohledu to, že jsou poskytovány zprávy a informace, následně vede k zvyšování odpovědnosti příslušných orgánů. Tady tato vazba mezi transparentností a odpovědností je základním aspektem společného postoje. Eh, Evropský společný postoj jasně říká, že udělování licencí zůstává v gesci členských států. Mm, v rámci mezinárodní odpovědnosti společný postoj podporuje zbližování předávání informací. Tady tato konference, ale promiňte, konvergence ze sam, z definice samotné zůstává prostě něčím, co se neustále vyvíjí. A vy jste v rámci toho společného postoje posílili další konvergenci. Ale eh, zároveň, jak eh, tady potom bylo voláno, ten dohled na národní úrovni také přispívá ke konvergenci. A já bych chtěl závěrem ještě jednou poděkovat za vaši práci a za to, že tuto důležitou oblast stále nestrácíte ze zřetele. Děkuji a vracíme se k paní zpravodajce Bodil Valero. Děkuji. Tato rozprava ukazuje, jak různorodá jsou stanoviska v tomto parlamentu, ale také nakolik je taková rozprava potřebná. Jeden řečník litoval toho, že jsme nehovořili o zbytku světa, ale tady hovoříme o kontrole vývozu zbraní z Evropy. Nehovoříme o vývozu zbraní ze zbytku světa. Nejde o zastavení vývozu zbraní. A zdá se, že některé osoby mají dojem, že my tvrdíme, že je třeba zakázat vývoz zbraní, ale přečtěte si tu zprávu ještě jednou, než budete zítra hlasovat. Vedli jsme rozpravu o společném postoji a to je vynikající soubor pravidel, pokud jsou skutečně uplatňována. A zjišťujeme nyní, že tato kritéria jsou často porušována, nejsou dodržována podle studie, která byla provedena. Ale některé členské státy mají také přísnější pravidla než ta, která plynou ze společného postoje. Je tedy třeba si položit otázku, zda tomu tak opravdu je. Je řečeno, že Francie má nejpřísnější pravidla. Jiní tvrdí, že Spojené království. Kdo má přísnější pravidla? Itálie tvrdí, že oni mají nejpřísnější pravidla. Ale nejde o soutěž o nejpřísnější pravidla. Je třeba dodržovat pravidla, která existují. A potom mohou být přísnější pravidla, laťka může být výše než je společný postoj, ale neměli bychom být nikdy pod společným postojem. Existuje smlouva o prodej zbraní, Arms Sales Treaty. A ve skutečnosti to souvisí eh, také s lidskými právy. A ta kritéria neexistuje, třeba je zavést. Dále, pokud eh, hovoří